Guten Morgen, liebe Kolleginnen, guten Morgen, liebe Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Ich weiß, wir sind jetzt noch nicht ähm, Vím, že zatím nejsme v plném obsazení k tomu, abychom mohli vše prodiskutovat. Je to poprvé a současně naposledy, že probíhá souběžné zasedání s rozpočtovým výborem, ale domnívám se, že v našem výboru je tolik kolegyň a kolegů, kteří nejsou eh, členy eh, rozpočtového výboru a eh, jejich účast tam není nutně nezbytná a pro ty není omluva. Musíme začít přesně, protože náš zpravodaj eh, je k dispozici pouze do 11. hodiny, pak nás bohužel musí opustit. Uvidíme, jak proběhne naše diskuse, jak se bude vyvíjet a podle toho usoudíme, zdali bude ještě další potřeba pokračovat, anebo e, zdali budeme moci i naši vlastní diskusy ukončit. Uvidíme, jsme zcela flexibilní a rychlí. To e, náš výbor vždy zatím e, charakterizovalo. Nyní mám už pouze jedno jediné oznámení, vše ostatní učiním po ukončení diskuse. A sice Několik slov eh, bych předeslala ke struktuře naší diskuse. Eh, dobře víte, že jsme obdrželi přibližně 1100 pozměňovacích návrhů, které samozřejmě nemůžeme projednat eh, najednou a nemůžeme ani jednat o každém jednotlivém samostatně. Budeme se teda snažit tu diskusi trochu strukturovat v tom smyslu, že ji rozdělíme do tří částí. Domluvili jsme se již s koordinátory na tom, že zachováme strukturu zprávy, to znamená těch šest velkých částí s těmi šesti hlavními nadpisy e, zůstane zachováno a my nyní probereme pozměňovací návrhy ve třech skupinách. Pochopitelně pan zpravodaj nás uvede eh, do diskuse obecně a také pronese několik obecných komentářů, ale pak se pustíme do části jedna zprávy, to znamená do výzev a našich priorit. Budeme teda, diskuto- tedy diskutovat o nich. Ve zprávě samotné eh, to pokrývá části 1 až 3. V rámci druhé části diskuse se zaměříme na část čtyři zprávy, kde půjde o strukturu, organizaci eh, příštího finančního období, finanční perspektivy a eh, část pět zprávy projednáme v třetí části diskuse. Půjde o propojení výdajů a příjmů, to znamená, tam se podíváme eh, na eh, jednotlivé rozsahy kategorií eh, výdajů a naše vlastní příjmy. Na tomto pozadí bych nyní požádala pana zpravodaje, aby nám poskytl takový první obecný úvod do tématu. Salvadore, máte slovo. Jako vždy má pět minut a poté navážeme kolečkem e, vyjádření e, jednotlivých zástupců frakcí a pak budeme samozřejmě postupovat podle přihlášek do diskuze. Salvadore, máte slovo. Gracias, presidenta. Soy flexible de todas maneras, eh, con el tiempo tenía. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem každopádně flexibilní, nicméně musím odejít opravdu v 11.00. Pokud to bude nezbytně nutné, tak změním eh, svoje cestovní plány a zůstanu tady ještě déle. Důležité je, aby všichni zástupci politických skupin a koordinátoři měli možnost vyjádřit své názory. Výbor Sure má zprávu, která je také politickou zprávou zabývající se finančním výhledy. Znamená to, že je potřeba mít jasný konsenzus, protože tím parlament také vysílá signál na venek. Já bych chtěl 500 hlasů pro to je asi trošku naivní, ale chtěl bych, aby parlament schválil tuto zprávu velkou, velkou většinou, protože tato zpráva může mít zásadní dopad. Podíváme-li se na návrh komise, podíváme-li se na to, jak se vyjednává o dalším víceletém finančním rámci od minulého podzimu, tak je patrné, že to je velmi sporné téma. Máme 1093 pozměňovacích návrhů, většina z nich ovšem jsou návrhy zlepšující, nikoli radikální. Znamená to, že zde není žádný zásadní spor s tím obecným přístupem eh, pana zpravodaje. Na většině věcí se tedy budeme schopni shodnout. Myslím si, že je velmi užitečné, jakým způsobem politické skupiny pracovaly, že tedy politické skupiny nejprve udělali jakousi vnitřní vnitropolitickou dohodu a pak předkládali eh, pozměňovací návrhy v blocích. Politické skupiny mi tedy také umožnili, abych již začal pracovat na první skupině pozměňovacích návrhů. To celou situaci usnadnilo. Je tedy možné snažit se do obecné struktury zprávy zapojit názory jednotlivých politických skupin. Máme také pozměňovací návrhy od poslanců, kteří nejsou ve výboru SURE. Oni předložili často velmi detailní pozměňovací návrhy. A tyto zprávy se nám budou zapojovat eh, poměrně obtížně do stávajícího návrhu. Často se to totiž týká budoucích politik EU. Tím bychom ovšem tak trochu zasahovali do oblasti kompetencí jiných e, výborů, proto bych rád, abychom se soustředili pouze na rozpočtové aspekty. Detaily politického charakteru by měly být řešeny v příslušných politických výborech. Moje zpráva má 150 odstavců. Nemělo by to mít více, protože jinak to bude zcela nečitelné. Doufám a věřím tomu, že členové členky tohoto výboru budou natolik flexibilní, že budou schopni dodržet stávající strukturu 150 odstavců. Jak říkala paní předsedkyně, stávající struktura by opět měla být zachována, pokud to bude možné. Sekretariát samozřejmě představí konsolidovanou verzi. Znamená to, že ta struktura bude zcela v souladu se strukturou víceletého finančního rámce. Předložím tedy kompromisní pozměňovací návrhy, ve kterých budu zdůrazňovat názory jednotlivých politických skupin. Již jsme provedli první posouzení pozměňovacích návrhů předložených podle, po, politickými skupinami a začíná to vypadat tak, že většina těchto aspektů bude předmětem schody. Jsou zde samozřejmě některá témata, kde se asi politické skupiny neschodnou. Bude určitě následovat debata, ale paní předsedkyně, určitě ty věci, které zde dnes budeme probírat, o těch budeme pravděpodobně hlasovat 24. nebo 25. května. Chceme mít tedy co nejméně pozměňovacích návrhů a doufáme, že maximum pozměňovacích kompromisních návrhů pokryje eh, většinu předložených pozměňovacích návrhů. Děkuji, říká paní předsedkyně. Koordinátor EPP zde není, proto eh, má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 gehe auch glatt über Karl, also das ist kein Problem. Uh, we, we, we were not quite uh, prepared for this discussion. We thought that we should now have a discussion on the, the... jsme nebyli úplně připraveni na tuto diskuzi. Domnívali jsme se, že budeme diskutovat o výzvách a politických prioritách. Je to teď na místě? Ne, teď obecné připomínky. Dobře, tak učiním obecné připomínky. Co se týče obecných připomínek, tak nemáme přání, abychom měnili strukturu této zprávy. Mohli bychom mít eh, různé názory na tuto strukturu, ale dnes by nebylo rozumné se snažit modifikovat strukturu. Ta je dána, byly předloženy k této struktuře veškeré pozměňovací návrhy, takže by nebylo praktické eh, měnit strukturu zprávy. Pro nás je nejdůležitější to, že jsme zorganizovali od eh, nynějška až do plenárního zasedání musíme zorganizovat práci tak, aby politické skupiny mohly vést řádnou diskuzi eh, nebo všechny skupiny a eh, to pro nás je důležitou lhůtou, abychom 2. května měli veškeré pozměňovací návrhy, protože interně v naší skupině budeme projednávat 3. a 4. května a potom bude konečné hlasování ve výboru a musíme mít dostatek času na prodiskutování pozměňovacích návrhů. Eh, Salvador eh, bude eh, respektovat náš požadavek a tak budeme velice rádi. Měli bychom usilovat o široká řešení některých důležitých otázek. U všeho se to nepodaří, ale musíme být silnou vyjednávací stranou vůči radě a v této fázi by měl každý každý pochopit, že eh, když máme jednat eh, s radou, je to obrovská výzva a musíme nalézt jakou metodu, jak definovat dialog s radou. I když je to eh, dohodovací řízení, to bude naše největší výzva. Pokud budeme v Evropském parlamentu rozděleni, budeme mít mnohem více problémů, abychom hledali dobrá řešení v dialogu s radou. Měli bychom tedy opravdu pracovat na kompromisech, usilovat o dosažení co nejvíce širokých kompromisů, ale určité limity, určité podmínky, určité hodnoty tu jsou, eh, od níž nemůžeme ustoupit, ale budeme rádi, když budou eh, dodrženy ty rámcové základní podmínky. Ano, děkuji. Karl? Uh, děkuji, paní předsedkyně. Za prvé, pokud jde o eh, další postup práce, i my hledíme vstříc se zájmem na kompromisy předložené zpravodajem. To je jediná rozumná metoda, jak pracovat s tímto množstvím pozměňovacích návrhů. Rovněž eh, se budeme snažit soustředit pozměňovací návrhy naší skupiny tak, abychom je zúžili na 30 těch původních podnětů. Ale bez tak bude eh, a je počet pozměňovacích návrhů velmi velký, takže budeme muset takto postupovat. Pokud je o strukturu zprávy, jediné, co chceme změnit, je, že bychom rádi eh, zahájili tu zprávu financováním rozpočtu, eh, to znamená zdůrazněním nutnosti Eh, zdrojů, vlastních zdrojů a to by mělo být v úvodu a nikoli v závěru. Jinak se domnívám, že struktura asi nebude to nejpodstatnější. To nejpodstatnější bude politické poselství, které vyšleme veřejnosti, radě i komisi, eh, pokud je o naše eh, priority. Dovolte, abych zdůraznil ještě to, co jsem již uvedl na posledním zasedání ve Štrasburku. Současný problém je to, že alespoň po mém soudu, když jsem prostudoval eh, pozměňovací návrhy naše i jiné, tak Nevím, jestli lze hovořit o prioritách. Všechno je podle nás eh, prioritou. Eh, abych byl trochu eh, cynický, jednak nemáme negativní priority a navíc považujeme za prioritní a důležité vše. Netvrdím, že to je nesprávné, nicméně pokud bychom eh, to eh, vykalkulovali, tak ten rozpočet eh, se zahrnutím všech těchto priorit by se navýžil o 20 až 30 A toto je největší výzva, teda zvážit, které priority by propůjčily rozpočtu největší věrohodnost, protože pokud bude prioritou všechno, tak nebudeme věrohodní v očích veřejnosti ani ostatních partnerů. To je, myslím, největší výzva. My jsme se to v naší našich pozňovacích návrzích se snažili vypíchnout. Snažili jsme se nastínit určitý směr, ale zajisté budou mít i jiné skupiny určité návrhy v tomto smyslu. Takže toto považujeme za velkou výzvu a kompromisy by eh, eh, měly nalézt řešení. To znamená, eh, měli bychom naznačit, že máme určité priority, které jsou důležité složitější než eh, jiné Domnívám se teda, že eh, v tomto spočívá výzva a že snad bychom měli i vypíchnout, vyčlenit určité části rozpočtu pro určité priority, abychom tím dali najevo, že ty jsou nejdůležitější. A samozřejmě, že si uvědomuji, že tím pádem nebudeme moci uspokojit každého v tomto parlamentu. Ano, děkuji. Já bych eh, do toho ráda zasáhla a řekla, že musíme skutečně touto zprávou předložit zprávu o finanční perspektivě. Nesmí to být eh, podrobná eh, legislativa a vstupující do politiky. Některé pozměňovací návrhy jsou tohoto druhu. Snaží se něco předjímat, co by mělo následovat teprve poté. Ehm, to musíme pak také vzít v potaz, ale pokud budeme mít všichni na paměti vlastně ta vodítka, to znamená, že to nemá být podrobná legislativní norma, ale pouze finanční perspektiva, tak to bude v pořádku. Děkuji vás. Děkuji, pane zpravodaji. Já bych rád podotknul, že nadcházející období bude opravdu klíčové pro uzavírání kompromisu a zatím všechny politické skupiny jsou ochotny na tyto kompromisy eh, přistupovat. Časový harmonogram bude také rozhodně klíčový. Podíváme-li se na to, co nás čeká, tak nás čekají dva zelené týdny. Hlasovat máme na konce května a potom budeme mít jenom týden a následuje hlasování eh, na plenárním zasedání. Musíme být tedy velmi opatrní. Všechny skupiny mimo tento výbor, respektive žádné skupiny mimo tento výbor nesmí mít pocit, že je tak trochu obcházíme, že potom nás nepodpoří na plenárním zasedání. Proto je opravdu rozhodující, aby příští týden byla intenzivní diskuze mezi všemi politickými skupinami o těchto kompromisech, protože jestliže budeme mít kompromisy až 2. května, potom první verzi kompromisu budeme mít opravdu na začátku května, to znamená, že všechny politické skupiny budou během tohoto týdne, prvního týdne, eh, stanovat své, eh, stan, své priority a to znamená, že jestliže nebudeme mít kompromis během příštího týdne, tak zde existuje obrovské nebezpečí, že hlasování ve výboru SURE nebude podpořeno o dva týdny později na plenárním zasedání. Chci tedy ještě jednou pod, podotknout to, že chápu potřebu pro kompromisní návrhy. Konec konců mluvili jsme o tom již před třemi měsíci na schůzi koordinátorů. Příští týden musíme mít kompromisní návrhy. Je tedy potřeba se soustředit na to, aby politické skupiny během příštího týdne o těchto věcech spolu opravdu intenzivně mluvily. Jestliže se to totiž nestane, tak naše plenární zasedání bude opravdu velmi zmatené. Pokud je o strukturu této zprávy, pro nás, stejně jako pro skupinu ALDE, je důležité, aby ta eh, debata o vlastních zdrojích byla eh, více zdůraznila. Myslíme si, že v rámci toho víceletého finančního rámce je toto rozhodující. Jestliže nepodotkneme, jak důležité z vlastní zdroje jsou pro Evropský parlament, a my víme, že to bude také politické téma pro radu, tak Musí všem být jasné, že pro Evropský parlament toto je klíčová záležitost. Někteří členové ALDE navrhují změnu struktury zprávy, e, já nikoliv, ale myslíme si, že na začátku této zprávy opravdu musí být otázka vlastních zdrojů, ostatní témata potom, protože otázka vlastních zdrojů je opravdu rozhodující. Pokud jde o velikost rozpočtu, tak já vím, že my zde diskutujeme o víceletém finančním rámci, nic, a nikoliv o jednotlivých politických aspektech, ale díváme se konec konců také na priority, respektive co priorita by být neměla. A to samozřejmě závisí na obsahu. Jak již zaznělo před několika týdnech, jestliže se nezmění ten víceletý finanční rámec, tak to de facto znamená ponížení rozpočtu. Jestliže do první zprávy, te, pardon, do prvního odstavce tohoto eh, Eh, dokumentu dáme, že našimi výzvami je, jsou klimatické změny a energetická soběstačnost, tak to jsou věci, které musí být opravdu řešeny příč veškerými politickými aspekty. Samozřejmě, že všechno musí mít ten environmentální aspekt, ten v zelený aspekt, tak to je pěkné, ale my musíme kromě toho mít také poznámky o tom, co ve skutečnosti to znamená. Nemusíme zde mluvit tedy o tom, že všechno by mělo být v uvozovkách zelené, ale musíme říci, co znamená tedy modernizace politiky soudržnosti nebo eh, společné zemědělské politiky. To jsou klíčové aspekty, které musí zaznít v této zprávě. Jestliže tyto aspekty v této zprávě nebudou, potom mi není úplně jasné, jakou zprávu chceme směrem k radě vyslat, kromě toho, že chceme prostě více peněz. To jsou tedy naše priority a pokud tam tyto priority budou, potom budeme schopni také eh, bránit eh, tu kapitolu vlastní zdroje a navýšení rozpočtu pro parlament. To jsou tedy konkrétní témata, která by zde se měly jednoznačně projevit a já jsem chtěl opravdu zdůraznit, že tyto pozměňovací návrhy jsou pro nás rozhodující a zajistí naši podporu eh, celé zprávy. Pro nás tedy teď ještě jedno zdůrazňuje důležité, aby všechny skupiny se intenzivně zabývaly kompromisními návrhy. Musíme mezi sebou intenzivně mluvit, a to od začátku příštího týdne. Děkuji. Ano, děkuji, jenom aby to bylo jasné. Přesně jak to říkáš, když hovoříme o tom, kolik peněz potřebujeme pro příští finanční perspektivu. Musíme tedy vysvětlit, jakou politiku chceme sledovat. Pokud mohu zůstat u příkladu společné zemědělské politiky, pak vycházím z toho, že tu budou uvedeny takové e, věci jako veřejné prostředky pro veřejné statky. A ne, že by zemědělci měli získat tolik a tolik procent e, z toho a to, to e, Eh, fondu eh, nebo třeba eh, region by měl získat to a to. To jsem tedy pochopila pod pojmem legislativa, protože jistě o to se musíme také postarat a také všichni společně to bude následovat, až budeme mít legislativní pravidla pro eh, politiku soudržnosti, potom pro politiku zemědělství v parlamentu, ale eh, domnívám se, že to by nemělo být obsahem zprávy výboru ŠUR, co se týče eh, směru podmínek, to samozřejmě ano, za ECR. Děkuji. Co se týče našeho eh, postupu, musíme věnovat velký pozornost eh, časovému harmonogramu. Eh, pokud ve skupině koordinátorů se nepodaří získat podporu, podporu. Potom se bude e, o většině pozměňovacích návrhů hlasovat na e, plenárním zasedání. A to je v prvé řadě kontraproduktivní a také je to zpěto e, s nebezpečím, že budeme hlasovat o nekonzistentní zprávě, protože je tu nebezpečí, že se do toho zahrnou náhodné návrhy. A za druhé, vlastní prostředky. Nevidím žádný důvod, proč bychom se o této této eh, části měli i zmiňovat na začátku, když eh, budou stát na začátku zprávy, tak to může vzbudit v Evropě určitý dojem, že se nevede pouze akademická debata. Jistě o této záležitosti bychom se měli zmínit, že je předmětem úvah. My jsme sice proti rozvíjení tohoto tématu, ale když ho uvedeme na začátku zprávy, vzbudíme nesprávný dojem, že to je eh, hlavní otázka, o které se má rozhodovat a tak tomu není eh, je třeba ukázat, že eh, zvažujeme o možných postupech, takže jsem pro změnu struktury. Jistě problematické je, jak se vyvarovat eh, diskuzi o reformě politik, když hovoříme o eh, financování těchto politik. Já jsem eh, proto, abychom se Eh, varovali diskuzi o reformě politik, když jednáme o rozpočtu, protože tím se zabývají jiné eh, výbory, jako o změně společné zemědělské politiky a o dalších otázkách. Tedy kdybychom zdůrazňovali takovéto faktické otázky v této zprávě, eh, pak je to, myslím, poněkud nebezpečné a dalším rizikem je to, že je jistě snadné vyzdvihovat strategii Evropa do roku 2020, ale eh, myslím, eh, že by bylo eh, pro nás lepší vyhnout se situace, aby se zadními vrátky zaváděly reformy, které nemají žádné opodstatnění, e, nejsou doloženy smlouvami. Takže to je také důvod, proč navrhuji, abychom zde e, jenom odkázali na závazky vyplývající e, z smluv a Jedna z nejdůležitějších věcí je dodržování lhůt, abychom tak zastavili eh, předkládání velkého počtu pozměňovacích návrhů na plenárním zasedání. Víme, jaká byla situace v minulosti. Eh, čím méně pozměňovacích návrhů, tím snazší bude eh, hlasování na, na plenární zasedání. Ano, děkuji a za GUE. Paní Hec, ano, děkuji, i když nejsem zástupkyní ve výboru SURE, zastupuji naši v reakci musím říci, že je velice složité. Tato zpráva se bude zabývat eh, financemi a zaměstnaností a současně jde o otázku, jak by se politika soudržnosti měla dále realizovat jako součást finančních otázek. To je souběžné a myslím, že musíme usilovat o určité vyrovnání, postupovat obezřetně, ale nestrácet zřetele cíl, o který vlastně jde zda v rámci rámci Evropské unie eh, vynakládání prostředků eh, přispívá k vyrovnávání velkých rozdílů. K tomu chceme přece přispět. A když se tedy podíváme na stanoviska, eh, která předložili jiné výbory, Eh, jaká přání a potřeby vyjadřují, potom to znamená velký finanční problém a s ním jsme opravdu konfrontováni. Domnívám se, že eh, na nějakém místě musíme hovořit o eh, celkové výši, zda opravdu postačuje pro realizaci všeho, co jsme si přece vzali, například v oblasti soudržnosti. Říkám to proto, že existují eh, problémové oblasti a výzvy, které v posledních 10-20 eh, letech nehrály tak eh, důležitou roli. Dochází k obrovským změnám v oblasti životního prostředí, nárůst chudoby, a v posledních letech se z toho staly důležitější výzvy a k tomu se pojí ještě příchod nových členských států, kde tyto otázky hrají důležitou roli. To musíme všechno eh, zvažovat a eh, jsem proti tomu, aby otázka vlastních prostředků byla na prvém místě. Musíme se eh, k tomu postavit opravdu otevřeně. To ano, to je správné, protože mnozí se tomu snaží vyhýbat a v jednotlivých zemích bývají vlastní prostředky, vlastní zdroje výmluvou, proč se určité věci nerealizují, ale musíme eh, mít tedy eh, na paměti také eh, ty zájmy jednotlivých zemí. Co se týče předloženého návrhu zprávy, tak je to striktní propojení určitých oblastí politik, například politiky soudržnosti na strategii Evropa do roku 2020. Myslím, že se na to musíme podívat a zvážit, zda je to opravdu důležité, protože Evropa 2020 to jsou vertikální politické směry, které byly definovány a určitá politika, kterou se budeme zabývat, k tomu se ještě vrátíme. Například politika soudržnosti má horizontální aspekty. To jsou tedy různé věci, které je třeba sladit a vyvážit. A v v té tabulce to také není eh, dostatečně zohledněno. To lik velice stručně někteří kolegové mě jistě doplní. Děkuji. Máte Andriás. Děkuji a nyní máte Andriásen, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem již upozorňovala na e, obtíž snažit se plánovat dlouhodobě e, uprostřed krize, v době krize. Já souhlasím, že zpráva by neměla přesáhnout 150 odstavců, neboť se domnívám, že e, delší zpráva nenutně znamená účinnější zprávu. V kontextu zprávy se domnívám, že stojí za to zvážit komentáře, které učinili zástupci národních parlamentů včera během toho zasedání, které se konalo a bohužel většina eh, členů tohoto výboru se toho zasedání nezúčastnila. Ti ehm, zástupci vyjádřili určitou úzkost z krize a žádali o restrukturalizaci rozpočtu, ehm, samozřejmě se zaměřením eh, na priority, které již částečně zazněly i zde, například ehm, zejména eh, s ohledem eh, na otázky zaměstnanosti. To ale znamená, že budeme muset že budeme muset vyčlenit více finančních prostředků, budeme muset spíše mm, eh, zaznamenat úspory nebo usilovat úspory a nevím jak. My se snažíme mm, teda na první místo uvádět eh, příjmy, ale eh, nemluvíme tolik o úsporách. Další věc která byla probírána včera, bylo financování soudržnosti. Všichni se shodli na tom, že nemají finanční prostředky na spolufinancování těchto prostřed, programů. Tak proč bychom měli pokračovat ve financování této oblasti politiky. A poslední věc, která, myslím, byla důležitá a která zazněla včera, je e, riziko e, zavedení evropské daně z finančních transakcí. To zaznělo z úst švédské zástupkyně, která poukázala na negativní zkušenosti eh, Švédska v 80. letech, kdy se Švédsko snažilo zavést daň z finančních transakcí. Já nesouhlasím s tím, aby byly v úvodu uvedeny finanční zdroje. Ja, um, das mit den Schweden und dem negativen... Uh, Pokud jde o Švédsko a e, ten negativní experiment v 80. letech s daní z finančních e, transakcí, o tom všichni víme, ale někdy e, víme, že jsme v některých ohledech příliš eh, rychlí nebo příliš ukvapení a proto to nevychází. Někdy může být i příliš pozdě samozřejmě. A nyní eh, zdá se, se Joran ještě hlásí, ale prosím o stručnost. Ano, budu velmi stručný. Přesně k této věci musíme si uvědomit, že to proběhlo v jedné zemi. To je velký rozdíl ve srovnání s Evropskou unii, která čítá 500 milionů obyvatel. A navíc eh, to eh, byla částka, která je o 20 procent vyšší než stávající daň z finančních transakcí, její návrh. Děkuji, tak to byl někdo, kdo to ví mnohem lépe než my. A nyní, abychom uzavřeli toto kolečko řečníků za frakci a obecnou část, nám chybí ještě zástupce EPP. Ale pokud se již nikdo nutně nechce vyjádřit k obecnému, tak tím můžeme ukončit tu část. Ano, vidím všichni, kdo jsou členy EPP, nemají zájem se vyjádřit. Takže nyní se přihlásili tito, Jan Gebrandy, James Ellich eh, a Konstance Krela. Další otázka k obecné části, anebo již k první části, to jest k politickým výzvám a prioritám. Nyní ne. Hned, když budeme hovořit o politických prioritách a výzvách, projednáme rovněž zprávu a k ní patřící pozměňovací návrhy. To jsou články ve zprávě 1 až 89 a pak tam vidíte tu eh, tlusto, ten tlustý sešit pozměňovacích eh, návrhů a to je 1 až 4. Takže obecně Jan má slovo. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. My jsme na konci roku 2010 se pokusili ovlivnit eh, rozpočet na rok 2011, eh, a to kvůli tomu, že jsme chtěli mít vliv v rámci víceletého finančního rámce. Rada to zamítla. A já se ptám, zda nakonec budeme mít zprávu, která bude ve skutečnosti reflektovat naše stanovisko vůči radě. Jestliže rada bude již vyjednávat, jestliže Rada již udělá jistá rozhodnutí o zemědělské politice nebo fondech soudržnosti, Jestliže zástupce Evropského parlamentu bude u tohoto jednacího stolu, co může parlament potom tento zástupce za parlament říct? My stále ještě nemáme žádné stanovisko. My máme priority, ale žádné stanovisko. Mluvili jsme o tom, že bychom se měli možná zabývat konkrétními politickými prioritami, jiní říkají, že bychom se těmito prioritami zabývat neměli. Tento výbor se by se měl dívat na problematiku víceletého finančního rámce z nadhledu, z ptačí perspektivy. To znamená, že budeme muset udělat jisté kompromisy, pokud jde o důležitost jistých politických oblastí pokud jde o modernizaci, tak na tom jsme se shodli. Shodli jsme se také na důležitosti strategie Evropa 2020. Víme, že důležitá je inovace a udržitelnost a tak dále, tak dále. Jestliže toto se nepromítne do konkrétních politických oblastí, potom nevím, co to znamená, že se shodneme na té obecné e, vizi. Určitě je mnohem jednodušší říci si, jaká je vize, než udělat rozhodnutí, na základě kterých eh, je tato vize naplňována. A to je náš stávající problém. Následující týdny budou opravdu klíčové. Jestliže najdeme pouze takové kompromisy, které budou pro všechny akceptovatelné, tak budeme mít stanovisko, které z politického hlediska je zcela nezajímavé. Znamená to, že tedy nebudeme mít vůbec žádný vliv na celý proces až do samotného konce, kdy Rada rozhoduje o po době víceletého finančního rámce. A my budeme v pozici, že zás, výsledný eh, dokument, výslednou dohodu budeme moci pouze podepsat. Měli bychom se tedy vybičovat k tomu, abychom nehledali pouze takové kompromisy, na kterých se shodneme, ale abychom opravdu dělali rozhodnutí, a to skutečná rozhodnutí. Rozhodnutí, která budou znamenat, že se pod něj nebudou moci podepsat všichni. Možná budeme mít někdy jenom malou většinu, ale budeme mít potom silnou politickou pozici vůči radě. Budeme mít potom takovou pozici, na které se shodneme. To nás čeká tedy během následujících týdnů a já pevně doufám tomu, že budeme mít takové kompromisy, které nebudou vždycky akceptovatelné úplně pro všechny. Moc krát děkuji, já jsem trošku optimističtější. My budeme mít zprávu, která bude mít vypovídající hodnotu a přesto budeme mít jasnou většinu, která tuto zprávu podpoří. Předtím ovšem bude jasné, že se na některých věcech se budeme muset rozhodnout. Ne všechno bude moct být schváleno cestou kompromisu. Určitě zde budou sporné věci, to je jasné. Jasné ale také je, že jestliže my jako parlament nebudeme mít jasnou pozici, potom si rada bude dělat, co chce. Čistě z důvodu sebe záchovy, z půdu sebe záchovy, musíme takováto rozhodnutí učinit. Naposled, eh, když jsme mluvili s zástupci rady, se nám v podstatě nepodařilo dosáhnout vůbec ničeho, pokud šlo o vlastní zdroje, ale také pokud šlo o celou řadu dalších oblastí. Já mám dvě části, které bych zde chtěl navrhnout. Za prvé, pokud je o návrh členských států zmrazit rozpočet EU, tak to je něco, na co musíme odpovědět. Buď to s tím souhlasíme nebo ne. Jestliže budeme rozděleni v této případě, eh, tak eh, to budeme muset nějakým si způsobem rozhodnout. Jestliže ovšem nesouhlasíme, že zůstane eh, rozpočet zmrazen na rok 2013, potom o tom musíme jednat s radou. Jestliže budeme v této věci s radou muset souhlasit, potom musíme bránit další naše priority, jako navýšení kapitálu v některých věcech, VAP, VAT, pardon, DPH. Musíme mít každopádně jistotu v tom, že ten systém nesmí být zcela zvrácený. V Cancúnu se členské státy dohodly na to, že na potřeby klimatických změn budou každý rok vynaloženy 2,4 miliardy Včera jsme měli zásadní problém ve výboru pro rozpočet, protože pan zpravodaj říkal, proč bychom měli platit za levné výrobky v Číně. A pan Lamansur včera říkal, že členské státy EU toto v Cancúnu podpořili. My potřebujeme prostě mít silnou odpověď. Německo skandinávské země a jiné země mají v radě jasnou většinu a oni předložili tento návrh písemnou formou. My se s tím musíme vypořádat. Konstance. Já, Konstance. Děkuji, paní předsedající. Také bych ráda něco řekla do obecné rozpravy. Mohu vás podpořit v tom názoru, že ve zprávě pana Gariky Stanovujeme sice měry eh, eh, eventuálních změn v politických oblastech a eh, legislativu, na, níž, na jejíž tvorbě se parlament podílí, tady neměníme. Já se domnívám, že to je předmětem jiného odborného výboru, který se zabývá podstatněji hloubky obsahem, když se hovoří o jednotlivých eh, zákonodárných aktech a tyto střety musí probíhat v odborných eh, výborech a rozhodovat se potom bude formou spolurozhodování. My přece nemůžeme věřit a chtěla bych také v této souvislosti odkázat na harmonogram. Eh, domnívat se, že v některých oblastech, jako například v politice soudržnosti a zemědělské politice, nalezneme rychle cestu k modernizaci. Eh, zapotřebí je disciplína. Pan Garika před předložil eh, dobré návrhy, zejména pro oblast soudržnosti a je třeba říci, jak se bude realizovat ta modernizace v pozdější legislativě. Děkuji. Dobře. Tím končíme obecnou část diskuze. Salvadore, chceš na to ještě zareagovat? Ano, eh, mám eh, několik eh, poznámek, paní předsedkyně. Nejprve k časovému harmonogramu. To je sice pravda, že politické skupiny chtějí mít k dispozici pozměňovací návrhy co nejdříve. Možná bude eh, nutné, abych spolu se sekretariátem eh, celou tu práci urychlil a snad eh, bude také možné uspořádat dříve schůzky se sekretariátem, aby ty pozměňovací návrhy byly dány k dispozici politickým skupinám co nejdříve, ale nyní, co se týče vlastního obsahu. A rád bych zareagoval na politické úvahy jednotlivých politických skupin. Vlastně bych eh, rád z, zopakoval to, co již znělo za TV, ale také si vzpomínám na dva nové poslance, kteří se o tom zmínili. Musíme si uvědomit, jaké jsou naše reference ve výboru Šures. můžeme snažit měnit politiku společenství, ale ti, kteří mají dlouhodobé parlamentní zkušenosti říkají, že e, ty příslušné výbory o tom také rozhodují, takže možná předložím radikální návrh. A byla by to absolutní změna v rozpočtové politice, ale jsem absolutně přesvědčen o tom, že zprávy, že tato zpráva by se vůbec nedostala do těch příslušných výborů. A Mohlo by to být zklamáním, ale pokud tento parlament má vyslat politický signál, potom jediná varianta je eh, zohlednit eh, stanoviska všech výborů, jinak to ani není možné. A Jinak se sekretariáta politické strany eh, politické skupiny pokusí vytvořit novou zprávu s novým obsahem, až se tedy v radě bude jednat o finanční perspektivě, pak bych eh, rád věděl, že se to bude velice odchylovat od našeho eh, návrhu a pravděpodobně budeme hlasovat pro návrh rady a povede to k tomu, že frakce se budou eh, domnívat, že nemůžeme přijmout návrh rady, který bude v rozporu eh, s stanoviskem obsaženým v naší zprávě. A nebo můžeme předložit radikální návrh. Důležité je, aby se hlasovalo 8. června až bude předložen definitivní návrh finanční perspektivy, potom rada musí být schopna učinit kompetentní politické rozhodnutí. Až tedy definitivní návrh rady eh, bude kompatibilní s návrhem našeho výboru, potom schválíme návrh rozpočtu a zkušenosti z minulosti ukazují, že když jsme vyslali jasný politický signál kam až jsme schopni jít, tak to potom eh, rada akceptuje, ale víc eh, možné opravdu není. Takže jedna otázka, prosím. Mám eh, jednu otázku na pana Garego. Já se opravdu cením jeho zkušeností a dovednosti, jak postupuje s vaším přístupem, tedy proč nepřevezmeme eh, veškerá stanoviska specializovaných výborů a nedáme je dohromady a vytvoříme zprávu. Jaká je tedy role výboru ŠUR? Jaká je naše úloha? Naším úkolem je eh, prostudovat stanoviska specializovaných eh, výborů a podívat se na ně jako celek. Já jsem tedy proto dát dohromady ta stanoviska a bude to dobře, ale to mi teď tak trochu připadá jako v řádném manželství. Neměli bychom si popovídat o našich vztazích, o tom jsme přece diskutovali již na samém začátku. Toto je přidaná hodnota, kterou vytváří výbor ŠUR a to je nástroj, který který použijí, až budu analyzovat návrhy těch příslušných výborů. Jistě, když se podíváte na příspěvky těch nejrůznějších výborů, tak vidíte, že návrh konečné zprávy je tam zcela nezahrnul. My jsme převzali jenom určité části těchto stanovisek a snažili jsme se je modifikovat a přizpůsobit té obecné struktuře a e, myšlenkám z pravodajů a politických skupin. To by nebylo dobré e, řešení dát je do přílohy, prostě přidat tato stanoviska. Musíme vytvořit jednotný celek a zapracovat do toho ty eh, příspěvky a ne všechny. A domnívám se, že jsme učinili, co bylo v našich eh, silách, abychom zohlednili zájmy jednotlivých eh, výborů, ale není to tedy pouhý součet těch příspěvku Děkuji. A nyní jsme tady stanovili obecný rámec a budeme eh, diskutovat o pozměňovacích návrzích. Již jsem to řekla, odstavec 1 až odstavec 89. To bude eh, základ pro nadcházející diskuzi a eh, ty eh, první čtyři balíky pozdělacích návrhů. Začneme, zatím mám na seznamu řečníků tři přihlášky. Teď eh, nebudu vyzývat po jednotlivých politických skupinách. Každý, kdo chce vystoupit, se musí přihlásit to slovo. Karl Maria Cavallio, Valio Kalfin a Karla Hartlund jsou zatím na seznamu řečníku. Dobře, začneme. Maria. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem předložila soubor pozměňovacích návrhů, které již byly podpořeny eh, členy EPP e v ITRE. Jedná se o oblast výzkumu. Tady jsme vyzvali k navýšení financování v rámci nadcházejícího výzkumného programu a inovačního programu. My bychom rádi rozpočet zdvojnásobili, abychom podpořili excelenci, ale také to, čemu říká říkáme eh, schody k excelenci nebo cesta k excelenci. Jediným kritériem by měla být excelence. Ovšem ne, není zajištěná dobrá geografická distribuce v stávajícím sedmém rámcovém programu mm, vědy a výzkumu. Některé eh, zejména jižní členské státy eh, mají ehm, nerovnoměrnou distribuci, ale excelence se projevuje po celé Evropě na univerzitách, eh, v podnicích, eh, průmyslovém odvětví. Takže financování by mělo vyhledávat, pomoci vyhledávat vlastně tyto, tyto segmenty excelence a podpořit je. To bylo schváleno včera ve výboru ITRE jako součást středně dobého přeskumu zprávy o sedmém rámcovém eh, programu. Zahrnuli jsme do toho i část mm, mm, příštího rámcového programu a tento pozměvací návrh, který byl schválen většinou, skutečně drtivou většinou v ITRE. K průmyslu jsme předložili pozměvací návrhy, eh, které by měly eh, pomoci podpořit diverzifikace, inovací a konkurenceschopnost. Zejména jsme kladli důraz na zjednodušení procesu pro malé, středně velké podniky, pokud jde o přístup k financím a také otázku inovací a inovací e, jsme také zdůraznili a konkurenceschopnost. Pokud jde o energetiku, tam jsme zdůraznili nutnost energetické účinnosti a infrastruktury s cílem e, dosáhnout čisté energetiky pro všechny a dostupné energie pro všechny. Také jsme do toho zahrnuli eh, financování z jiných programů, například ze strukturálních programů. Měřítkem by mělo být rovněž budování kapacit, podpora konkurenceschopnosti a šíření eh, čisté a eh, dostupné energie. Pokud je o horizontální opatření, tak tam žádáme drastickou, drastické zjednodušení financování, pokud jde nejenom o výzkumné programy, ale všechny programy tohoto druhu měly by být, financování by mělo být e, snažší a flexibilnější. Děkuji vám. Děkuji Marie a nyní Vajlo. Děkuji, Juto. Chci učinit několik obecnějších komentářů, nebudu zasahovat do eh, podrobností, takže několik pozměňovacích návrhů, které předložila naše skupina a také jednotlivci eh, z naší skupiny. Několik obecných úvah ke změnám politik a politickým prioritám což je součást Salvadorovy zprávy. Za prvé se domnívám, že když uvažujeme o rozpočtu, musíme eh, brát, bereme v potaz eh, dopad, ale eh, pokud začneme hovořit o omezeních, tak se domnívám, že nebudeme moci správně sformulovat politiku a to, čeho chceme dosáhnout tímto politickým nástrojem. Za druhé, musíme také umět skombinovat stabilitu stávajících politik s zaváděním nových výzev, eh, které vzniknou v dalším finančním rámci. Nedomnívám se, že můžeme v této zprávě, eh, v této zprávě vlastně eh, převrstvit všechny priority Evropské unie. Eh, a také musíme si připomenout, že evropský rozpočet je jeden z nástrojů, který nám umožní nebo dopomůže k dosažení toho, co dosáhnout chceme. Jestliže budeme mít dodatečné finanční nástroje, další možnosti, jako například partnerství soukromého a veřejného sektoru a tak dále, dále, tak eh, musíme, musíme vytipovat eh, několik priorit, které se k tomu hodí. To znamená, musíme propojit stávající cíle a optimalizovat eh, optimalizaci dosahování priorit a musíme učinit nasledující věci. Za prvé vytvořit podmínky, které umožní provádění Lisabonské smlouvy, protože stále ještě máme problémy se správnou aplikací Lisabonské dohody. Za druhé strategie EU 2020. My nemůžeme tu strategii přetvářet, ta už existuje. Musíme nyní přemýšlet o tom, jak naplnit rozpočet, tak aby ten rozpočet skutečně zajistil dosažení strategie eh, Evropa 2020. Dále musíme přemýšlet o prioritách příštího finančního rámce i v rámci konkrétního kontextu. Hovořili jsme o tom, že mnohé země stále ještě budou uplatňovat úspornou rozpočtovou politiku, restriktivní, ale současně očekáváme růst evropské ekonomiky a tento růst si vyžádá dodatečné investice. Za druhé máme evropský semestr, e, evropskou zprávu nebo evropskou ekonomickou e, vládu. Jak e, zapadne rozpočet do této koordinace? To opět utváří nový kontext. Za třetí, hovoříme o větší konvergenci národních ekonomik a musíme se tázat, jak tomu evropský rozpočet může na pomoci. Hovoříme o konkurenceschopnosti výzkumu. Jak bude reagovat Evropská unie na tyto výzvy? To je kontext, do kterého musíme vtěsnat naše politiky a uspůsobit ty kapitoly. Samozřejmě musíme také provést reformy, které jsou tak velmi potřebné. Musíme, eh, budeme mít také výdaje z rozpočtu, který je mnohem více eh, zaměřen na výsledky hovoříme o veřejných výdajích na veřejné statky, eh, které jsou prospěšné pro společnost. A navíc evropský rozpočet nemůže ignorovat sociální aspekty evropského rozvoje, vytváření pracovních míst, zaměstnanost, pomoc zranitelným skupinám, malým středním podnikům, boj proti sociálnímu vyčlenování, ale evropský rozpočet nemůže toto všechno eh, vyřešit. Ovšem nemůžeme to zcela ignorovat v evropském rozpočtu. Máme zde několik velmi jasných priorit, které jsou zřetelné. Za prvé výzkum a vývoj, to je hlavní priorita. Za druhé energetika, zahraniční politika, včetně klimatických změn, biodiverzita, transportní nebo dopravní eh, infrastruktura, samozřejmě migrace, námořní politika, mládež a nakonec několik několik slov o otázkách, které stále ještě musíme eh, dořešit. Musíme zvážit tež, eh, jaké jsou možnosti použití jiných finančních nástrojů, aby doplnili rozpočet. Za druhé, eh, není mi zcela jasné, co míní kolegové pojmem negativní priority. Řekněme to jednoznačně. Přejete si škrty, kde, jak, kdo je má provést. Takováto terminologie typu negativní priority eh, vytváří pouze eh, zmatek v rozpočtu. Za třetí, flexibilita. Jakkoliv nebo cokoliv rozhodneme o rozpočtu, rozpočet musí být pružný, tak aby umožnil reagovat na nové výzvy, které se nevyhnutelně v tom období objeví. A nakonec je zde otázka, kterou jsme již řešili my v našich pozměňovacích návrzích. Máme obrovskou mezeru mezi závazky a platbami a ta propast se zvětšuje. Ta propast musí být eh, zúžena. To znamená nikoli snížením eh, rozpočtových prostředků, ale musíme nalézt prostředky, jak naplnit eh, závazky, které jsme převzali a jak zajistit lepší koordinaci mezi příjmy a výdaji. Děkuji. Děkuji. Vítám nyní také koordinátora EP. Byl zcela jistě na jiném v staveništi, tedy v jiném výboru. Vítám vás tady, určitě teď posloucháte stávající rozpravu zde ve výboru SORE. Jestliže se budete chtít zapojit, tak vás určitě dávám na seznam. Prosím, nyní Karl. Děkuji. Já nejdříve řeknu něco k těm negativním prioritám. Určitě toto není vůbec jednoduché a otázkou je také, do jaké míry detailu chceme mluvit o negativních prioritách. My jsme se snažili říci, že je potřeba rozumným způsobem podrobit stávající výdaje revizi, kde je přidaná hodnota a kde jsou tedy možnosti udělat úspory ve výdajích které máme dnes. Přes tyto úspory budeme ale potřebovat pravděpodobně více peněz, ale budeme určitě důvěryhodnější, když požádáme o více peněz, když se nejprve budeme zabývat vlastními výdaji. Myslím si, že to je velmi eh, solidní základ. Vždycky, když se mluví o financích, tak je nejprve dívat se, potřeba dívat se na vlastní zdroje jako na zdroje, které jsou svým způsobem vzácné. Tímto způsobem tedy přistupujeme ke zprávě. Pokud jde o některé eh, pozměňovací návrhy, rád bych poukázal na některé návrhy ALDE. Jestli to chápu správně, má se mluvit o prvních 89 eh, odstavecích. Pokud jde o výdaje, Otázkou je, zda opravdu mít výdaje ve výši 1% HDP EU či nikoliv. My jsme říkali, že máme priority, máme závazky vyplývající z Lisabonské smlouvy a pravděpodobně stávající úroveň výdajů nám nebude stačit. My chceme být prostě důvěryhodní, když žádáme o více peněz, proto musíme říci, že stávající finanční prostředky nám nestačí. Jestliže to nebude možné, tak to prostě nebude možné. Zároveň se chceme zabývat tím, co ve skutečnosti, za co ve skutečnosti vytrá, utrácíme peníze. V některých případech je prostě lepší koncentrovat výdaje, což může znamenat úspory v členských státech. To by mohlo znamenat celkové úspory na úrovni Evropy, nebo obecně v Evropě, tedy na úrovni členských států také. A to nám připadá za rozumný postup. Tento postup proto zdůrazňujeme. O tom jsme také mluvili s radě. Snadno můžeme totiž skončit v situaci, kde vznikneme eh, externí vnější službu, na základě čeho členské státy teoreticky mohou ušetřit, ale členské státy se rozhodnou, že nezruší své struktury a v důsledku toho máme dvojí výdaje na to tež. Potřebujeme také více eh, peněz na výzkum a vědu a výzkum. Je jasné, že ve společné zemědělské politice je možné udělat také úspory. Ne vše, co financujeme v rámci SZP, je, dává přidanou hodnotu EU. Měli bychom tedy společnou zemědělskou politiku podrobit opravdu eh, analýze. Není to tedy nutně otázka, jestli je potřeba na to dát více či méně peněz. Je to o analýze. Zdůraznili jsme také, že je potřeba zabývat se Evropským fondem pro rozvoj. I v tomto případě neapelujeme na více prostředků, ale chceme říci, že členské státy v některých případech budou muset přesunout nebo by bylo žádoucí, aby přesunuli finanční prostředky z národní úrovně na úroveň evropskou. Dále je důležité, aby bylo jasné, že jsme se zabývali administrativní strukturou. Vím, že ty návrhy, které jsme předložili, nejsou u všech populární. Nicméně administrativní výdaje nejsou čistě symbolické. Toto je o opravdových administrativních strukturách, které existují. Máme dvě křesla v v dohledovém orgánu, dvě křesla v ekosoku, kde nejsme přesvědčeni o přidané hodnotě a tak dále, a tak dále. A to zdaleka nejsou e, symbolické hodnoty. My mluvíme opravdu o ucelené revizi administrativních výdajů. Vím, že něco z toho je také ve smlouvě, ale i v tomto případě se jedná o politický signál. Kdybychom chtěli jít touto cestou, tak si myslím, že to je správná cesta, ale chápu, že pro některé je to obtížné. Pokud jde o jednotlivé nadpisy. My bychom chtěli mít nadpisy do Evropa 2020, dále občanství a také administrativa. Myslím si, že tím bychom měli potřebnou flexibilitu, která by pokrývala naše budoucí výdajové potřeby. Svět se také mění tak rychle, že budeme potřebovat více flexibility v rámci jednotlivých podnadpisů. To je tedy náš přístup a těšíme se na rozpravu o těchto věcech s ostatními skupinami. Děkuji, Karle. Alde přišla s některými nápady, které souvisejí se strukturálními změnami ve zprávě EU. To například eh, zrušení některých věcí, jedno sídlo Evropského parlamentu, jedno místo pro veškeré evropské agentury. Já si myslím, že toto je šarmantní e, e, nápad, protože my tím také nastavujeme zrcadlo radě. Nevím, jestli to bude podpořeno Evropským parlamentem, ale každopádně, i když bychom to podpořili parlamente, v parlamentu, nejsem si zcela jistá, jakým způsobem by na to reagovala rada. A potom bychom mohli říct si my, to jsou vaše výdaje, nikoliv naše výdaje. Eh, Jen klud, prosím. Ano, děkuji, Juto. Také jsme předložili některé pozměňovací návrhy, některé za QE, některé předložili jednotliví poslanci. Nechci je jednotlivě komentovat, chtěl bych vystvihnout pouze dva, tři aspekty, které jsou podle mého důležité. Kromě jiného se tu hovoří o problému demografického vývoje na několika místech. Pokládáme za důležité upozornit na to, že to není pouze problém nákladů. Jistě je nutné se tím zabývat, dochází k určitým posunům, o tom není pochyby, ale je třeba ukázat, že důchodci představují kupní sílu, která není nepomitelná a stánutí obyvatelstva představuje také potenciál pro nové pracovní příležitosti, které je třeba rozvíjet. Uvedli jsme to v jednom pozměňovacím návrhu. Neměli bychom to ztrácet ze zřetele. Je to také otázka financování. Neměli bychom to vidět pouze jako problém, ale i jako příležitost pro vytváření rozumných a dobrých pracovních příležitostí. Také je to součást strategie EU 2020 vytváření dobrých a udržitelných pracovních příležitostí. Za druhé se tu také zmiňujeme o tématu Eh, chudoby. Eh, to bylo také těžiště strategie EU 2020 v souvislosti se sociálním vyloučením. Myslím, že eh, konkrétní opatření by měla podložit toto téma a bychom zajistili, aby občané eh, plošně pocítili eh, přínos Evropské unie. Musí to být jasné i eh, jako konkrétní dopad pro občany, aby pocítili, že Evropská unie znamená i pro ně přidanou hodnotu. Energetická politika je také důležitou otázkou vzhledem ke katastrofě v Fukušimě, kdy se ukázaly jasně ty problémy v oblasti energetické politiky je třeba zaměřit eh, těžiště na rychlý vývoj obnovitelných zdrojů energií a na změny. Myslím, že na úrovni EU to možné je, na úrovni jednotlivých členských států stěží. A tady má EU obrovskou odpovědnost, ale také obrovskou příležitost ukázat, v čem může a má spočívat přidaná hodnota evropské politiky. A ještě poslední otázka, o níž bych se rád zmínil je eh, phasing out. Některé regiony eh, pomalu vypadnou z financování fondu soudržnosti. Eh, týká se to zejména oblastí východního Německa, které závisejí na platbách z fondu soudržnosti a e, lidem e, žijícím zde je jasné, že dojde k přesunu e, ve prospěch nových členských zemí, ale chtěl bych zdůraznit, že je nutné, aby to bylo postupné politicky únosné, ale mám eh, dojem, že jiné strany to podporují. Chci to pouze zdůraznit jako velice důležitý eh, bod, eh, že tento přesun musí být sociálně únosný. Tolik mé připomínky, projednávali jsme i jiné otázky, ale to tady nemůžeme všechno opakovat. Je to vyjádřeno v pozměňovacích návrzích. Ano, opravdu, co se týče regionální politiky, tak ta věta, stát. Neznám žádné strany nebo politické strany, ale znám pouze regiony. Tady platí, já to říkám teď trošku s ironií, ale na tomto místě se domnívám, je nutné se na to podívat zcela jasně. Rajna, my teď hovoříme o klíčových výzvách a politických prioritách. Ale ještě nehovoříme o struktuře rozpočtu, abych to tedy správně pochopil. Omlouvám se, my jsme právě projednávali eh, sabonskou smlouvu v rozpočtovém eh, výboru a tak to tak trochu eh, zapadá sem, o čem diskutujeme a co bychom měli s úspěchem dojednat nebo se nám to nepodaří do eh, června a já se domnívám, že se stínoví zpravodajové domluvili na tom, jak je možné předkládat úspěšné návrhy eh, v oblasti flexibility, ale pokud se to nepodaří, tak eh, bude okamžik, kdy budeme muset říci ano nebo ne. A pokud nebudeme mít výsledek do léta, tak potom s výjimkou těch odstavců, které se negativně do týkají eh, smlouvy, všechny ostatní vstoupí v eh, platnost a potom bude mít smysl zahájit další jednání na místo toho, abychom eh, rok a půl se snažili ještě něco složitě dojednat. Snad se rada tedy k tomu přiměje a já doufám, že práce bude tedy i kreativní a číselné údaje, eh, které jsou tedy složité, eh, <clears throat> posunou tu otázku eh, přesunu nezprostředkovaných prostředků a tak dále a že to povede k tomu, že celý balíček bude úspěšný a že parlament s tím bude spokojen. Vedl jsem takovouto diskuzi v rozpočtovém výboru, chtěl jsem to ještě jenom zhrnout, aby to bylo jasné, že jsme na stejné linii, pouze to krátce doplním. I pro nás je to to znamená, že eh, frakce předložily celou řadu pozdějovacích návrhů i jednotliví poslanci se dotkli také doplňujících témat eh, až po otázku evropské přidané hodnoty, po otázku negativních eh, priorit. My jsme již vedli kontroverzní diskuzi, která byla obohacující, k tomu nic nebudu říkat, co se týče mých vlastních návrhů. Myslím si, že v strategii 2020 musíme zdůraznit, zdůraznit, že smlouva jako taková je hlavní referencí těch priorit v rozpočtové politice, protože ona nám stanovuje určité hlavní úkoly, politické závazky a rada někdy nebývá schopna to pochopit, respektive doložit čísly ve víceletém finančním rámci, proto je to tak důležité. A i ta celá diskuze na téma, co znamenají investice a výdaje na evropské úrovni, a když to myslíme vážně, které budou znamenat úspory nebo synergické efekty na národní úrovni, to musíme ještě projednat intenzivněji a v minulosti jsme, myslím, měli určité nedostatky, stejně jako v otázce stanovování společných politických eh, priorit ve smyslu EU 2020. To se musí projednávat v souvislosti s národními rozpočty. Dále otázka inovativních nástrojů financování kterou jsme také vznesli a současně i téma jednoty rozpočtu, že rozpočet EU je tím místem, eh, z něhož se financuje evropská politika a musíme zarazit ten trend, abychom eh, to pocitovali jako seřazovací nádraží, že by se nejrůznější věci z tohoto rozpočtu financovaly. Když se podíváme na podklady, které dal sekretariát laskavě dohromady, eh, bilaterální spolupráce v oblasti výzkumu, zda funguje dobře nebo ne, to nedovedu posoudit, ale 5 miliard eh, doplňkové aktivity ve výzkumu, které mají být subvencovány, to eh, se do, eh, překračuje rámec eh, pro výzkum a Chci vést tuto debatu také spolu s radou. Stejně důležitá je otázka administrativního překrývání a e, řešení odstranění dvojích struktur spolu e, s radou e, se tím musíme zabývat velice intenzivně. A co se týče priorit, uvedli jsme zde nové odstavce, které se týkají námořní politiky a turistiky jako nové úkoly, které které pro nás vyplývají a musíme popřemýšlet o tom, jak se odrazí v rozpočtu k oběma velkým blokům, aniž bych eh, chtěl zanedbávat důležité oblasti jako výzkum a inovace, infrastruktura a také otázka eh, souvisejícího financování také při zapojení inovativních eh, nástrojů financování a u zemědělské politiky eh, podporujeme dvoupilířový systém a také příspěvek, eh, který byl vypracován a týká se růstu, zaměstnanosti a inovací, ZP v smyslu zjednodušení příslušných systémů. Také signál eh, na komisi, abychom hovořili jenom o eh, zelených adjektivech, ale o eh, cross-compliance, o posílení efektivity, abychom tuto výkonnost zajistili. Také jsme tu hovořili o politice soudržnosti. Jsme, myslím, všichni zajedno, že v současnosti je zapotřebí Eh, mnohé na eh, různých úrovních a nemůžeme eh, to na Hle, zastavit, to se týká všech úrovní. Musíme dosáhnout tedy postupného ukončování a vyvarovat se náhlého zastavení projektů v rámci politiky soudržnosti bez prostředků z Evropské unie. Eh, to povede eh, k velkým dopadům, takže je to otázka eh, způsobilosti k financování, otázka, jakou roli může vytvořit strategie EU 2020. Také jsme hovořili o kofinancování, o přechodné pomoci a o zvládání zvláštním významu pro zvláště složité regiony nebo demograficky komplikované anebo vzdálené regiony. Všechny tyto otázky tu zazněly, ale když se podívám na ty pozměňovací návrhy, myslím, že náš zpravodaj je schopen z toho eh, vytvořit únosné kompromisy. Děkuji. Děkuji, takže tolik k první části. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Dva detailní body z mé strany k politice soudržnosti. První poznámka. K phasing out a k problémům, které s tím souvisejí a také k těm dvěma kategoriím Eh, konvergence a konkurenceschopnost. Evropská komise navrhla vytvořit eh, jakousi eh, mezi kategorii tím eh, se zabrání tomu, aby eh, regiony byly z kategorie konvergence přesunuty do kategorie konkurenceschopnosti eh, a to brutálně. Myslím, že bychom tento návrh měli podpořit. Tím je zajištěn trochu mírnější, měkčí přechod a současně lze zajistit, aby politika soudržnosti byla udržitelná a trvalá. Pokud regiony vykazují určité znaky soudržnosti, pak stále ještě má šanci dostat se ke konkurenceschopnosti. Tato mezikategorie, přechodná kategorie je důležitá, aby ta politika soudržnosti byla trochu trvalejší a udržitelnější. A ještě druhá poznámka. Eh, k této politice, nebo pro tuto politiku soudržnosti potřebujeme v dnešní době úspor více zapracovat na inovativních eh, finančních prostředcích. Místo eh, kofinancování eh, subvencemi by snad bylo nebo nebylo bez zajímavosti vytvořit jakýsi systém půjček s určitými zvýhodněnými úroky, úrokovými sazbami a různými modalitami splátek tím bychom mohli ty možnosti zvýšit, protože těmito půjčkami bychom mohli podpořit projekty, které nelze přímo financovat. Touto politikou soudržnosti bychom mohli učinit evropskou politiku konkrétnější pro občany i firmy a neměli bychom to stavět do protikladu k té slavné zemědělské politice. Děkuji. Eh, děkuji, říká předsedkyně. Nyní jsme dospěli ke konci diskuse. Eh, k první části můžeme eh, hladce přejít do druhé části, která se týká struktury. Ještě k první části? K druhé části? Ne. Takže druhá část se týká struktury a všeho toho, čemu říkáme technická nebo odborná část. A třetí část se věnuje pak odbor, eh, vlastním prostředkům a výše. Salvador, snad ještě závěrem několik slov k první části, anebo ne? Ano, paní předsedkyně, děkuji. Velmi stručně. Jsem poněchud znevýhodněn vůči těm, kteří již um, hovořili, protože já ještě nemám k dispozici kompromisní návrhy, zatímco oni již mají jednotlivé návrhy politických frakcí a proto se nemohu uh, pouštět do hodnocení, ale přesto několik poznámek. Pozitivní priority a negativní priority. co jsou pozitivní priority, o tom panuje shoda mezi frakcemi. My se musíme soustředit na výdaje, na oblasti politiky, které přinášejí dodatečnou přidanou hodnotu a které e, způsobují i účinné úspory v rámci národních rozpočtů a které mohou být uplatňovány celoplošně. Panuje i konsenzus o tom, že strategie 2020 je takovou e, červenou e, nití, která se táhne vším a je také jasné, že politika nebo strategie 2020 musí být jasně provázána s rozpočtem, aby nestrostkotala obdobně jako jako Lisabonská strategie. My jsme do eh, priorit politik zahrnuli zatím inovaci, výzkum, malé středně velké podniky, průmysl, energetiku, infrastrukturu, klimatické změny, udržitelný rozvoj a soudržnost souhlasí. Existují tady eh, pozměňovací návrhy, které přinášejí nové priority, například mládež, rovné postavení mužů a žen, sociální politika, ochrana lidských práv, námořní politika, cestovní ruch eh, či sport. Ehm, samozřejmě nemohu ehm, ehm, ten seznam vypočítat v úplnosti, jsou ještě další priority a zpravodaj to vše bude muset zohlednit v kompromisech. Na druhou stranu se domnívám, že tradiční politiky musíme obhajovat. Politiku soudržnosti, společnou zemědělskou politiku, protože to tvoří valnou část výdajů a jsou také nejviditelnější v očích eh, občanů a proto to musíme zachovat. Dále ke eh, společné zemědělské politice, ta zde také zazněla, ale nikoli my, výbor SURE, by měl stanovovat nebo vymezovat hranice společné zemědělské politiky. Tady jde o to akceptovat nebo neakceptovat politické rozhodnutí o reformách, tak jak si je představuje Evropská komise, respektive komisař Čološ. A k tomu vznikne i zpráva zemědělského výboru. To znamená, že tady nemůžeme zasahovat do kompetencí eh, zemědělského výboru. Můžeme ovšem eh, některé myšlenky integrovat eh, do našeho dokumentu. Například že společná zemědělská politika by neměla být vybavena mm, menší nebo nižší eh, eh, finanční částkou a že musí být eh, propojena s podmínkami, které budou přísnější než v minulém období. To jsou myšlenky, které můžeme my vnést do zemědělské politiky. Dále, Evropská komise určitě stanoví i regionální politiku eh, v návaznosti na absorpční možnosti. Existují zde různé vztahy mezi závazky a platbami, některé eh, platby nebyly vyčerpány. Tady musíme vyhodnotit, jakým způsobem členské státy čerpaly eh, prostředky řeklo se, eh, že jakýsi přechodný cíl nebo předběžný cíl by měl být stanoven, to je dobrá eh, myšlenka, ale i zde bychom neměli, co by výbor SURE, zacházet do detailů, protože příslušný je výbor pro regionální politiku. Ten by se k tomu měl vyjádřit. Já se domnívám, že politika soudržnosti potřebuje dostatek prostředků a hovoříme-li, nebo budeme-li hovořit o výši rozpočtu, pak můžeme zajít do detailů. Ale samozřejmě politika soudržnosti musí rovněž přispět ke strategii Evropa 2020 a k novým prioritám, které jsme stanovili. To lze učinit, aniž bychom ale vypíchli negativní priority. Co jsou negativní priority v mých očích? očích. My nemůžeme stanovovat negativní priority v rámci tradičních politik. Nikoli proto, že bychom eh, nedosáhli koncenzu, bylo by nespravedlivé, kdyby evropští zemědělci museli platit za to, že vzniká nová finanční politika pro malé a střední podniky. Byly by, bylo by také nespravedlivé, kdyby nejchudší evropské regiony museli eh, platit za eh, účinnější energie. Ale negativní priority určitě spočívají v rubrice 5 eh, ve zprávě a to musíme sformulovat teda v administrativě. Myslím, že návrh eh, našeho výboru a parlamentu by to měl eh, obsáhnout. To znamená filozofie krácení pro správní nebo administrativní výdaje také eh, s ohledem na inflaci, ale mm, měl by to být konkrétní návrh o například politice budov, a myslím, že musíme stanovit obecnou negativní prioritu a zaměřit se přitom ale na rubriku číslo 5, nikoli na ty ostatní rubriky, protože by eh, mohlo dojít k přijetí nespravedlivého rozhodnutí pro mnoha lidí. Tím tedy končíme tu první část rozpravy musíme vždy mít na paměti, že když stanovujeme politické priority, potom potřebujeme muže a ženy, které odpracují to, co my stanovujeme jako politické priority. Tuto rozpravu ale povedeme 9. května. Já doufám, že příslušný komisař nás navštíví. To bychom měli vědět během příštího týdne a potom o těchto věcech budeme diskutovat, tedy o administrativě. To, co říkal Karl, například zrušení hospodářského sociálního výboru, jedno sídlo pro Evropského parlamentu, koncentrace všech evropských agentur v Bruselu, to by bylo nejen administrativní, ale také finanční zjednodušení. Otázkou je, jestli to opravdu chceme předložit na papíře, nebo jestli se nad tím tak trochu zakuckáme. Jsou tedy zde další dvě věci, to je struktura a ty technické záležitosti. Nebudeme mluvit eh, pořadí jednotlivých frakcí, přihlašte se, kdo se k tomu chcete vyjádřit. Gut, dann fangen wir mit Joran an. Bitte sehr. Thank you. Uh, first... Děkuji. Začnu tedy u těch negativních eh, priorit, eh, jak o tom mluvil Salvador. Otázka negativních priorit není pouze otázka nového hodnocení v rámci jednotlivých eh, politik, ale také mezi nimi. Naše skupina bude bránit společnou zemědělskou politiku. Některé části SZP ale bránit nebudeme, například podpora vývozu. Tam je možné uspořit. A to je značná finanční částka, která je významnou součástí SZP. Je to asi jedna miliarda. My často se hádáme o menší finanční eh, objemy než toto. Proto bychom se neměli dívat pouze na přesuny mezi jednotlivými eh, částmi, ale také v rámci nich. Pokud jde o strukturu, musíme najít vyvážený přístup k, mm, k tomu, jak se prezentujeme na, vino, na venek. Politici, ale také občané by měli vědět, kolik utrácíme za energetickou politiku, za dopravní politiku, za zemědělství a tak dále. To je samozřejmě potřeba rozklíčovat podle jednotlivých oblastí a podoblastí. Problém je, že nyní máme příliš mnoho položek, podpoložek a tak dále. To je problém, pokud jde o flexibilitu. Pro nás je to tedy praktická otázka. Nejdůležitější opravdu je flexibilita. Když budeme flexibilní, tak můžeme mít opravdu více e, oblastí. Potřebujeme ale v prvé řadě opravdu jasná pravidla pro zviditelnění. Na základě toho teprve můžeme dělat detailní a velmi detailní e, e, položky či podpoložky. Klíčem tedy opravdu je mít společný náhled na tato témata. My jsme předložili pozměňující návrh, podle kterého upřednostňujeme tři části. Interní záležitosti, externí záležitosti a e, zpráva. Zejména pokud jde o interní politické záležitosti, zde potřebujeme celou řadu podpoložek a myslíme si, že by měly být konkrétně čtyři. E, Zcela jistě jsme připraveni o těchto věcech diskutovat v kontextu požadavků na flexibilitu. V rámci naší skupiny jsme velmi dlouho a také velmi intenzivně diskutovali o tom, zda bychom měli mít zvláštní položku pro velké eh, projekty. My jsme to nepředložili, tento požadavek, jakožto eh, eh, skupinový pozměňovací návrh, ale myslíme si, že vyhrazování finanční prostředků pro dlouhodobé a velké projekty je důležité, ale zároveň by to nemělo ohrozit jiné eh, projekty. Vždycky si také můžeme položit otázku, zda vyhrazujeme prostředky velké, pro velké projekty nebo pro malé projekty. To jsou tedy odlišné priority. Pro nás ale je důležité, abychom řekli, že projekt jako ITER by neměl ohrožovat jiné priority v rámci sedmého rámcového programu a budoucího tedy osmého rámcového programu. Pokud jde o trvání Bylo velmi zajímavé podívat se na pozměňovací návrhy a tendence je jasná. Většina skupin si myslí, že by bylo žádoucí trvání sladit s mandátem komise a parlamentu. Otázkou je, zda to můžeme udělat nyní, zda můžeme mít pouze pětiletou, pětileté období, nebo zda pro některé oblasti bychom měli mít delší než pětileté období. Já si myslím, že je správné sladit trvání víceletého finančního rámce s funkčním obdobím eh, rady, pardon, komise a eh, parlamentu. Jedním z problémů je, že já nevím, jestli sedm let je ten správný období, ten správný eh, čas. Možná bychom potřebovali 8 let. Jinak totiž prostor pro vyjednávání v, po roce 2019 mezi komisí a parlamentem bude příliš krátký. To už ale mluvíme o finančním rámci po roku 2020. Jedna věc je ovšem naprosto jasná. Jestliže budeme mít sedmiletý mandát, ať již nyní nebo trvalé, jestliže budeme mít 5 plus 5 let, nebo trvání delší než pět let, potom je nutné mít právně závazný nástroj, který bude požadovat eh, závazně eh, střednědobou revizi. Komise by musela z takového hlediska z právního důvodu udělat střednědobý eh, přeskum, pokud bychom tedy chtěli delší než pětileté období. Můžeme mít také pět plus pět let, ale to by potom mělo být pouze indikativní záležitostí těch druhých pět let. Tedy prvních pět let závazně, druhých pět let eh, indikativní záležitost. V případě, že by to mělo být déle než pět povinné střednodobý eh, výhled, eh, pardon, revize. Nyní Reimar, prosím. Ano, děkuji. <clears throat> Domnívám se, že na konci nalezneme společné řešení. Já mohu souhlasit s poslední připomínkou Garana. Ta struktura je důležitá. Zviditelnění zpravedaj se také snažil o takovou směsici integrace strategie 2020 a ostatních oblastí, které se dají stěží zařadit, ale to také ukazuje, že to není tak snadné Evropu 2020 začlenit eh, na základě eh, chytrého a udržitelného růstu, takže to byl velice dobrý přístup tady hledat takovouto cestu. Naše frakce většinově předložila návrh, abychom provedli jednu změnu, která se bude dotýkat pořadí a i u tématu udržitelného vývoje energetické politiky je začlenit do separátního podokruhu a potom to pořadí po Knowledge Crow Sustainable Development eh, Creation for a v neposlední řadě stroje navrhnout na základě zkušeností, které máme s dosavadní strukturou a protože jsme přesvědčeni, že e, to můžeme udělat tak, aby to, e, se to k sobě hodilo. Pozměňovací návrhy, e, které předložila naše frakce, navrhují 1b a 1c spojit, ale o tom ještě budeme diskutovat, tedy nezávisle na struktuře bych chtěl smlouva říká, že bychom měli vytvořit méně kategorií a potom dávám Karanovi zcela zapravdu. Nejde o otázku, zda budeme mít tři nebo pět nebo šest kategorií. E, důležitá jsou e, návazná pravidla, jaké dohody vytvořím pro zajištění flexibility, e, marží pro politické oblasti takže kategorie nemají vést k zabetonování politiky. V této souvislosti se eh, o to musíme postarat a také je tu úvaha eh, zavést doplňující kategorii nebo jak se bude označovat pro eh, výdaje mimo evropský rozpočet. To bude taková položka pro to, co se Eh, koná mimo. Myslím, že stojí za to, abychom v tuto kontroverzní eh, debatu vedli intenzivně s radou a potom eh, opajování velkých vyčlení prostředků pro velké projekty. To získalo velkou podporu, protože spatřujeme tuto problematiku. Rada odmítá dlouhodobé financování těchto projektů a potom jsou žádosti o doplňkové financování. Nevíme, zda dosáhneme potřebné flexibility, takže máme permanentní problém přesunu prostředků v rozpočtu, abychom měli tedy jasnou perspektivu. Hovořme o tom, které projekty chceme společně financovat jako velké projekty na evropské úrovni, kolik to bude stát a jak jsou společně zajistíme, aby eh, tím netrpěli další. A když to nebude možné zajistit, pak musíme hovořit o tom, které projekty jsou správné a které ne eh, musíme o nich diskutovat ve smyslu negativních priorit, ale věřím, že nalezneme nějakou cestu. Eh, co tím opravdu myslíme. A dále otázka flexibility, to zazněla několikrát. Myslím, že legislativní flexibilita, jaký máme v dnešní době, je dostačující. To není problém, my jsme ji nikdy dostatečně nevyužili. My jsme někdy hovořili o 7% nebo 10% legislativní eh, flexibility. Ano, o tom hovořit můžeme, ale o nevyužitých prostředcích eh, tuto flexibilitu musíme eh, podpořit, protože bez toho nemůže Evropský parlament akceptovat nový víceletý finanční eh, rámec. A eh, realita je, myslím, taková, že většina parlamentu se přiklání aktuálně k sedmiletému období, ne protože je to eh, ústavní rámec legitimity, ale protože E, řešíme víceleté programy ve velkých blocích. Jsme nyní v přechodném období, kdy jsme ještě zdaleka neuskutečnili vše, co vede k rychlejšímu e, reagování. Proto je, myslím, dobré akceptovat e, sedmileté období a nebo pět při posledním zasedání našeho výboru při posledním usnesení jsme měli rozporu plné e, změní. E, část byla pro pět let, část pro sedm a opět narážíme na tento konflikt a my to můžeme přemostit. E, pět let nevylučujeme až po pozměňovací návrhy, které snad ne předloží naše skupina, obsahují úvahy, že v určitých programových oblastech bude možná e, politická e, dohoda, aby to bylo více než pět let. To může být součást kompromisu, ale e, na základě zkušeností, které jsme měli také z závazky Rady 5 plus 5, pouze pokud to jsou závazně právně závazné závazky rady, ale kdo to ve skutečnosti realizuje, my potom máme dohodu, že to musíme změnit a právě s těmi závazky rady mi to činí problémy, takže budeme pro sedm let a tu další oblast nevyloučíme. Pět plus pět i u politického závazku nebo na základě, na skutečném právním základě to znamená nutnost e, schody na změně a já opravdu radě v tomto ohledu příliš nevěřím. Ano, a Helga má slovo. Ano, děkuji, Juto. Začnu ještě jednou názvem našeho výboru. Zvláštní výbor pro politické výzvy výzvy, tedy eh, nač musíme zareagovat, co se objevilo, jaké nové problémy a velké otázky, které eh, máme řešit třeba do roku 2020 a eh, výbor pro rozpočtové prostředky pro udržitelnou EU, pokud to není pouze kosmetická úprava, ale politický smysl, tak si musíme položit otázku, co chceme řešit tímto názvem a chtěla bych se jasně vyjádřit k Salvadorovi. Já si myslím, že příliš lpíme na starých věcech. Uvedu jenom několik příkladů. Tedy pokud jde o výzvy a udržitelnost, Eh, musíme stále ještě eh, subvencovat pěstování tabáku, anebo to, co jsme měli v uplynulých letech, eh, subvence vývozu v zemědělském oboru, politika ryb polovu sama konstatovala, že stroskotal, že není udržitelná a teď to tu máme znovu a podpořím Gerana. Není možné, když hovoříme o negativních prioritách, že budeme hovořit pouze o administrativních výdajích. To je také správné, ty musíme také potrobit kontrole, ale pokud chceme hovořit o velkých výzvách, potom se musíme podívat na všechny oblasti politika. Není možné, abychom řekli dobře v zemědělské politice, v politice soudržnosti musí zůstat více či méně všechno při starém. To není slučitelné s tou strategickou otázkou, jaké jsou výzvy dnešní doby a nač musí reagovat Evropská unie v nadcházejících letech na jednotném trhu i jinde. Hovoříme o eh, politice změn klimatu, o udržitelnosti, o asanaci životního prostředí. Proto musíme využít strukturální fondy, a když jde o energetiku, musíme také využít zemědělskou politiku, ale když máme velké strategické úkoly, které máme předkládat, pak je mi jasné, že nemůžeme obejít odborné výbory, ale když máme předkládat návrhy, a to bylo naším úkolem, kolem a tomu se nemůžeme vyhnout, tak eh, eh, jinak bychom nesplnili své úkoly. Snažili jsme se předložit některé eh, návrhy k nadpisům, co se má změnit, abychom nelpěli na starém a ustáleném, ale přemýšleli o lepším moderním návrhu a lepším obsahu. A stejně tak e, i otázka, také jsme takový předložili návrh, abychom udělali e, samostatný nadpis pro flexibilitu a velké e, projekty pro infrastruktury. Myslím, že tady jsou proto dobré důvody. A měli bychom se dohodnout na nových oblastech, co se těžištích pro politické oblasti ze své vlastní země. Vím, co dělá ministrně zemědělství. Myslím, že to neodpovídá požadavkům eh, doby. Proto bych chtěla eh, ještě jednou eh, vyzvat, abychom nesetrvávali při starém postupu, ale brali to naše pověření opravdu vážně a byli ochotni eh, dělat změny na základě cílů, na kterých jsme se společně dohodli, abychom se posunuli opravdu dále, protože jinak nezvládneme ty velké úkoly, které před námi leží. Děkuji. Děkuji. Pokud eh, nyní pustím k slovu eh, další eh, řečníky, tak chci připomenout na to, co jsme případně opomněli v posledním příspěvku. Nacházíme se ve druhé části pozměňovacích návrhů, to znamená, hovoříme o struktuře a odborně technických zážitostech Konstance, ano, ale v rámci tohoto globálního útoku proti politice soudržnosti mi musí být dovolena jedna poznámka. Paní Trupel, eh, přečtěte si, co je v Garigově zprávě uvedeno o politice soudržnosti a pochopte, co je tím míněno. Jestliže tam píšeme, že klimatické změny, výzkum a vývoj jsou klíčovými prioritami, politiky soudržnosti, tak to znamená, že se jedná o modernizaci politiky soudržnosti zcela nebývalého rázu. Co chcete ještě více? Pokračujme v tomto ohledu a nepožadujte vždy nové a nové věci, pouze aby to dobře znělo. Myslím, že jsme na dobré cestě společně a um, tou bychom měli kráčet i dál. V této souvislosti bych chtěla připomenout všem, kolegům a kolegyním. Nejenom to, že jsme u kapitoly 2, to také, ale také to, že i politika soudržnosti je nástrojem. Možná, eh, že si vzpomeneme na to, co eh, nám Jan Olbricht eh, zanechal jako dědictví. Já to mám přesně na paměti. A co, nebo jak s tímto nástrojem naložíme, mm, to je už na nás. Ale nemusíme vytvářet příslušnou legislativu k tomu. Děkuji a nyní Richard. Děkuji, paní předsedkyně. Tři poznámky. Za prvé, otázka trvání víceletého rámce. Mám za to, že je to věc rovnováhy. Zcela chápu ten technický argument, že když provádíte dlouhodobé investice, tak je vždy lepší mít dlouhodobý rozpočet tak, aby aby abyste mohli pracovat eh, efektivněji. Ale s tím musíme vyvážit požadavek eh, toho, čemu říkám politická odpovědnost, protože mm, v zemi, mm, kterou já zastupuji, je hodnověrnost celého procesu, zejména rozpočtu, velmi nízká a tím, že eh, sladíme trvání víceletého finančního rámce s volebním cyklem, tak eh, nám to umožní eh, mnohem vyšší hodnověrnost a spolitizuje to rozpočet výrazněji. A já se domnívám, že naléhavost nebo při přímo imperativ toto řešit, převažuje tu výhodnost dlouhodobého finančního rámce. Dále otázka e, názvu kapitol. Je to věc opět e, rovnováhy. Chápu touhu po flexibilitě rozpočtu. Někdo e, řekl tady, že by zde mělo dojít k zmrazení celého e, rozpočtu nebo úrovně rozpočtové. Pak je flexibilita o to důležitější, ale musíme také sladit fiskální disciplínu a kontrolu. E, necítím se zcela dobře s představou mm, vlastně o zcela mm, nezastropovaného financování některých projektů jako Galileo a tak dále. Souvisí to i s prvkem kontroly a tak dále a je to něco, co e, musíme prodiskutovat podrobněji nechci samozřejmě vyvolávat potíže, ale chci se vrátit ještě k prvku priorit v souvislosti s financováním společné zemědělské politiky bych eh, chtěl něco říci a také eh, o závazcích smlouvy. Ty se týkají položek, které se nacházejí v pilíři 1 společné zemědělské politiky. V um, pilíři 2 jsou například um, environmentální, ekologické prvky, regionální a tak dále. To nejsou závazky vyplývající smlou, ze smlouvy. Já stále samozřejmě podporuji financování těchto um, projektů, ale s větší flexibilitou než dosud. Určitě si uh, vzpomínáte, že jsem požadoval větší míru subsidiarity v tomto ohledu a také uh, spolufinancování opatření jako možnost, jak eh, vyřešit eh, deficit nebo finanční nedostatky, ale eh, závazky smlouvy se vztahují k pilíři 1, například bezpečnost potravin, ale nikoli k položkám pilíři 2. Pilíře 2. Děkuji a nyní Derek Won a poté Sofie. Děkuji, pane předsedo. Mám dva nebo tři body, které bych chtěl zde zmínit. Za prvé, pokud je o strukturu, zde existuje celá řada možností. Zdá se, že každá politická skupina má vlastní návrh na to, jak by ta struktura měla vypadat. Potrženo sečteno, měla by tam být méně rozpočtových položek nebo méně položek a ty programy by měly být pod jednou, pod jedním nadpisem. My chceme flexibilitu, a některé členské státy zcela jistě budou proti tomu, co my budeme navrhat. Proto čím méně těch podnapisů budeme mít, tím lépe. Někteří kolegové také říkali, že bychom měli mít eh, nadpis finanční zpráva řízení. Já si nejsem vůbec jistý, co bychom do takovéto kapitoly dávali. Máme různé eh, mechanismy stability a další programy, které jsou ale financovány z rozpočtu členských států, nikoli z rozpočtu EU. Nevím tedy, co by tam ve skutečnosti mělo být. Pokud jde o trvání, já bych chtěl podpořit, aby stávající systém pokračoval aspoň do roku 2020, jestliže přistoupíme na změnu například 5 plus 5 plus 5 eh, po tomto období, tak eh, já si upřímně řečeno nejsem jistý, zda máme k tomu právní základ. Můžeme jít ale ještě o krok dále, můžeme trvat na tom a potřebujeme zajistit, aby v takovém případě, že budeme mít delší eh, víceletý rámec, by opravdu bylo, eh, eh, byla revize v polovině období a aby parlament byl odpovídajícím způsobem do tohoto zapojen. V případě, že tedy takovéto, takováto revize v polovině období bude realizována. Děkuji. Sofí, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já začnu u struktury rozpočtu. Já jsem předložila některé pozměňovací návrhy, které se zaměřují na aktivitu, která je podle mě velmi důležitá. Mluvím o sportu. Často si myslíme, že sport je druhořadá záležitost. Sport je ekonomickou činností, a potřebujeme, aby došlo k jistému sladění, regulaci a kontrole. Zejména pokud jde o oblasti veřejného zdraví a pokud jde o aspekty finanční. Myslím si tedy, že by bylo velmi důležité, aby toto se právě promítlo do rozpočtu. Všichni jsme pevně přesvědčeni o tom, že sport je užitečný je užitečný proto, protože je úzce navázaný na občany. Proto jsem předložila sadu pozměňovacích návrhů a já bych chtěla požádat pana zpravoda, aby se jimi zabýval. Jsem přesvědčená o tom, že sport je velmi lidskou složkou, která přidává evropskou přidanou hodnotu. Alexander, bitte. Herzlichen Dank. Děkuji, paní předsedkyně. Domnívám se, abychom zůstali u strukturálních otázek a to, čeho chceme dosáhnout s rozpočtem. Za prvé, jak dlouho by měl platit víceletý finanční rámec, to je důležité, co máme rozhodnout. Pokud jakožto parlament nebudeme mít jednotné stanovisko, tak neuspějeme při jednání s radou, proto bychom se měli co nejrychleji dohodnout, zda budeme hovořit o sedmi nebo osmi letech, ale v každém případě se musíme rozhodnout, co chceme. Já jsem osobně spíše pro dlouhodobé plánování rozhodně Eh, to ne, musí být nad pět let v době, kdy zaznamenáváme velice eh, rychlé změny struktur ve společnosti. Bývá těžké stanovit rámec, ale přesto, když řekneme, že zůstaneme u pět let, eh, potom je důležitá flexibilita, jako tom hovoří mnozí kolegové. Rok 2011 jsme stanovili marži 1,6 miliard eur pro zemědělství. Otázkou je, kolik toho bude nakonec využito. Rozhodující je, aby se v smyslu rychlých ekonomických změn, ať se to týká určitých průmyslových regionů nebo klasických strukturálních změn v Evropě, musíme být schopni na to reagovat i z pozice rozpočtu. Je možné, že v některých oblastech budeme potřebovat větší investice než v jiných. Jistě eh, eh, Teď je to ve prospěch zelených kolegů, že vedeme diskuzi o jaderné energii a o této politice a když se diskuze takto rozšíří, tak žádná politická e, síla nesmí odmítat účast a my musíme být schopni na to reagovat finančně, přesunou prostředky například z vědy a výzkumu do trvalé udržitelnosti v rozpočtu, takže u rozpočtu musí, nebo v naší zprávě zprávě musíme stanovit dvě věci. Za prvé otázka, jak dlouho bude trvat více lety finanční rámec. Myslím, že rozumná by byl dlouhodobý, zejména eh, eh, rozhodně E, také vzhledem k tomu, že není možné plánovat déle než sedm let a také je zapotřebí mít flexibilitu, maximální flexibilitu, aby bylo možné reagovat na ekonomické změny nebo e, změny způsob přírodními jevy, jak vidíme v některých členských státech. Na tyto oblasti se musíme zaměřit a usilovat o konsensus. Děkuji. Děkuji už se nikdo nehlásí o slovo ke struktuře a k délce eh, finančního rámce. Salvadore, chceš říct něco závěrem? Okamžik, paní předsedkyně. Chtěl bych se nejprve vyjádřit k otázce flexibility. Uh, na základě prvního rozboru toho, co předložily politické skupiny, to pokládám za nejjednodušší část úkolu. E, ta část věnovaná flexibilitě vyvolala poměrně e, e, rozruch. Všichni říkají, že je třeba zajistit pořádek u jednotlivých výdají. Některé strany, některé frakce Eh, <clears throat> eh, požadují tedy eh, novou míru flexibility, jiné zase chtějí, aby to bylo vyčleněno mimo rozpočet. Konsensus, kterého se podařilo dosáhnout, ukazuje, že předložené návrhy se musí ještě přizpůsobit realitě aby vyhovovali zájmům jednotlivých frakcí. Já se tedy domnívám, že to je jednotící prvek, flexibilita. O struktuře budu uh, hovořit až na závěr. Nyní o délce platnosti. My jsme přeskoumali opravdu veškeré alternativy. Původní eh, návrh se opíral ještě o uh, někdejší praxi v parlamentu tedy pětiletý rámec, abychom tento pětiletý rámec a e, přizpůsobili mandátům komise a parlamentu a také přizpůsobili délce finanční perspektivy, ale právě na základě argumentu, který předložil kolega Alvaro, bych chtěl přijít s novým argumentem zejména v těchto dobách, kdy máme menší jistotu, jaký je globální ekonomický rámec EU. Pokládám za důležité, aby eh, víceletý finanční rámec byl co nejstabilnější a to znamená eh, platnost sedm let. Má to samozřejmě určité nevýhody, to je nám známo. Na nyní eh, v situaci kdy zaznamenáváme značnou fluktuaci v evropské ekonomice, pak se domnívám, že sedmiletý finanční rámec je rozumné. Vzorec 5 plus 5 eh, nepokládám za tak dobrý, komise také ne. Právě jsme udělali takovou zkušenost, jak to funguje s těmi revizními eh, doložkami. Eh, rada eh, nenašla většinu pro takovéto doložky a kdybychom stanovili období 5 plus 5, tak by to v konec konců znamenalo desetileté období takový časový rámec nemůžeme akceptovat. To je příliš dlouhé období, proto bych eh, navrhoval sedmileté období, také protože žádná frakce sedm let explicitně neodmítá. A nyní k otázce struktury. Toto téma je opravdu eh, velice složité, aniž bychom se dotkli rozdělení výdajů. Je důležité, jak budeme prezentovat různé kategorie výdajů, protože to je to nejviditelnější část zprávy. A e, postoje stanoviska frakcí se vlastně ani příliš e, neliší také se ani příliš eh, neodchylují od stanoviska zpravodaje. Já teď hovořím o těch nejdůležitějších frakcí, co se týče těch malých frakcí tak musím jejich návrhy ještě prostudovat. Navrhuje se, abychom měli tři kategorie plus zajištění maximální flexibility, ale jsou tu ještě určité problémy s definováním. Potom tu jsou také eh, požadavky eh, mít šest kategorií, já jsem navrhl pět kategorií, ale je tu více či méně eh, koncensus na tom, že bychom měli začlenit strategii EU e 2020, buď specificky, anebo roz těleně podle jednotlivých složek trvalé udržitelný inteligentní integrující růst a potom tu zazněly různé názory, zda máme evropské občanství zahrnout do strategie EU 2020. Já si myslím, že bychom měli hovořit o strategiích příznivých pro zaměstnanost a zbytek vynechat. Potom zelení předložili zajímavý návrh na zavedení specifické eh, kategorie pro eh, rezervy, kam by eh, dalo i finanční řízení. PP e také předložila zajímavý návrh. Tady bychom měli zpravovat e, výdaje, které jsou mimo e, rozpočet. To by bylo velice zajímavé nalézt nějaký kompromis, který se bude líbit všem, ale sekretariát a já na tom budeme ještě intenzivně pracovat, abychom nalezli takovou strukturu, která povede k tomu, aby byli všichni přibližně stejně spokojení. A potom jsme také hovořili o zemědělské politice a politice soudržnosti. E, cílem příští finanční perspektivy je zajištění pracovních příležitostí, protože je, myslím, dosti nespravedlivé e, cestou definování negativních e, priorit bránit Eh, zajistit, aby určité osoby eh, platily eh, z vlastní kapsy tuto zaměstnanost. Jde konec konců o to, abychom podporovali prosperitu a zaměstnanost pro všechny, ať pěstují tabák nebo se věnují rybolovu nebo pracují v automobilovém průmyslu. Potřebujeme globální návrh, který nepoškodí žádné odvětví. Omlouvám se, zbývá tu ještě otázka velkých projektů. Velké projekty. Takováto alternativa byla také navržena, ale mám s tím určitý problém, eh, jak umístit velké projekty v této struktuře, protože ze zkušeností víme, že eh, musíme zapracovat velké projekty do finančního programu, protože by to jinak překračovalo eh, Eh, úhradu jednotlivých projektů. Je to Galileo, ITER a další. Eh, pravděpodobně se obrátím, obrátím s prozbou o radu na koordinátory. Dobře, tím bychom měli druhou část, respektive diskusi o ní ukončenou a nyní můžeme vstoupit do třetí části. Ano, vím, že mám již dvě přihlášky. Jean-Luc Dean a Edia Zabal. Děkuji, paní předsedkyně. Za EPP jsme nepředložili příliš mnoho pozměňovacích návrhů, protože my považujeme dokument za eh, poměrně vyvážený. Samozřejmě bylo by dobře, kdyby i komise předložila své představy, abychom věděli, jak to má pokračovat s financováním. Pozměňovací návrhy, které jsme předložili, by především měli ten text trochu eh, zesílit, to znamená obhájit lépe transparentnost a Tady by bylo dobře, kdybychom prostřednictvím rozpočtu eh, zprostředkovali také představu o eh, rozdělení eh, prostředků, tak jak je tomu v rozpočtových plánech členských států. A pak z hlediska postupu odkazujeme na smlouvu pokud je o vlastní prostředky, tak zdůrazňujeme, že to má být zprostředkováváno transparentněji občanům a Zdůrazňujeme, že by nemělo docházet k transferům eh, ze, z, z rozpočtu, ale k eh, že by se mělo jednat o přímé, eh, příjmy unie. Dále mm, jsme předložili pozměňovací návrhy pro případ, že rada bude nadále trvat na zmrazení eh, rozpočtu. Pak se tážeme, eh, jaké priority bychom měli eh, škrtnout, protože i v případě zmrazení nebo v případě zmrazení bude nemožné dosáhnout cíle, které rada podpořila. Děkuji. Ejda má slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes dopoledne jsme po celou dobu diskutovali o politikách, které chceme prosazovat v nadcházejících letech a které by měly být nebo jsou um, priority parlamentu. Ale poté co jsme to definovali, nyní by vstává otázka, uh, kolik finančních prostředků na to vyčlenit a odkud tyto finanční prostředky čerpat. Uh, z textu i pozňovacích návrhů vyplývá, že tady eh, panuje většinový konsenzus o tom, že společná zemědělská politika musí vykazovat eh, stejnou finanční úroveň jako politika soudržnosti. Pak zde máme ještě politiku výzkumu, vývoje, energetiky, mládeže eh, tedy všechny politiky, které představují těžiště EU 2020, potřebují více e, financí. Je jasné, že je financují z národních rozpočtů i členské státy. Mezi e, rozpočty dochází také k koordinaci, ale nesmíme si nic nalhávat. I evropský rozpočet musí přispívat k financování těchto projektů. E, v rámci strategie EU 2020 i v diskusích, které jsme vedli, se vnucuje jeden argument argument. Eh, my eh, nesmíme oddalovat restrukturalizaci Evropské unie, nesmíme eh, oddalovat strategická rozhodování nebo změny výhybek do budoucnosti. Jiní na to pouze čekají. Čína, Brazílie, Indie, ale na nás čekat nebudou. Proto musíme dostat těmto výzvám a Eh, proto musíme zajistit, aby strategie 2020 eh, svým závazkům dostala, aby to nedopadlo jako s Lisabonskou strategií. My jsme v tomto ohledu předložili pozměňovací návrh, kde říkáme, že musíme navýšit prostředky, které jsou k dispozici pro příští finanční rámec. Samozřejmě nutno přihlédnout k tomu, že máme určitý limit. Naše prostředky, naše závazky jsou omezeny a sice na 1,29 eh, HDP ano, a dále se e, naskýtá otázka, odkud čerpat ty prostředky k dosažení tohoto limitu. My jsme k tomu předložili pozměňovací návrhy, kde říkáme, že chceme vytvořit systém, skutečný opravdový systém vlastních prostředků, který postupně nahradí stávající, prostřed, e, stávající přístup e, a k evropskému rozpočtu tady jde o procentuální sazbu HDP. Potřebujeme teda opravdový systém vlastních eh, prostředků. Tím eh, můžeme také ukončit nekonečnou diskusi o čistých plácích a příjemcích. Eh, čekáme nyní na to, že komise předloží studii hodnocení dopadu o účincích těchto nových zdrojů pro socialisty, ale i ostatní frakce je to velmi důležité. A je to mm, také výzva na adresu komise se, abychom tuto studii obdrželi. Také daň z finančních transakcí je podle nás tou nejlepší možnou opcí. Jednak proto, že finanční sektor také svým dílem přispěje k řešení finanční krize, kterou způsobil. Za druhé je to daň, která přináší nebo vynáší mnoho prostředků a je snadno realizovatelná. Dnes k tomu vyšel článek, kde se píše, že tisíc Eh, ekonomických eh, odborníků podepsalo otevřený dopis, kde žádají komisi, aby tuto daň skutečně iniciovala. Kdybychom my jako Evropský parlament eh, se za to postavili, tak si dovedu představit, že ostatní země nás podpoří též tolik návrhy socialistů k tomuto tématu. Děkuji. Zdá se, že se nikdo další k tomuto vyjádřit již nechce. Potom se asi shodneme s panem zpravodajem, že v principu chceme příjmy konsekventně posouvat směrem k vlastním zdrojům, aby příspěvky z národních eh, Eh, rozpočtu eh, byly odpovídajícím způsobem přizpůsobeny. Na tom se tedy shodujeme. Je to tak, Salvadore? Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o velikost rozpočtu, v této zprávě žádáme aby ten strop na rok 2013 byl zároveň Prahem pro rozpočtem pro 2014. My mluvíme v nominálních částkách, ale o snížení v reálných částkách na následující roky. Bude to tedy velmi vlivná zpráva. Nemůžeme začít vyjednávat na základě ta, takovýchto přístupů, proto mluvím o navýšení 1,11 1,11 HDP. Mluvím tedy o evropském HDP. Mluví se zde také o 23% vlastních zdrojů, to je ten teoretický limit, který máme. Pardon, není to 23%, ale 1,23%. To je tedy ten limit. Východisko je tedy 1,11%, ale budou politické skupiny a poslanci, kteří budou navrhovat nižší procentní částku, ale já si myslím, že východiskem by mělo být 1,11 Pokud o vlastní zdroje, víte, jak se k tomu stavím. Musíme ctít pravidla stanovená Lisabonskou smlouvou. Znamená to, že rozpočet by měl vycházet z vlastních zdrojů. Máme tedy jakýsi kompromis mezi tím, co bychom chtěli a jaká je realita je to více o tom, co chceme, než o realitě. Členské státy ve skutečnosti se touto problematikou ještě nezačaly zabývat. Víte také, že jakékoliv rozhodnutí, které změní eh, stávající pravidla eh, vlastních zdrojů, musí také se promítnout jakožto změna do směrnice o vlastních zdrojích. To znamená, že parlament a 27 členských států to musí změnit a budeme potřebovat také jednoho myslnost. Bude to tedy mnohem složitější, jestliže budeme chtít zavést eh, vlastní zdroje. Zároveň výbor SURE a parlament se shodli na tom, že je potřeba opravdu se intenzivně zapojit do diskuze o vlastních zdrojích. Komise bude tento návrh detailně analyzovat a my musíme mít politické prohlášení, že chceme vlastní zdroje. Znamená to, že také musí dojít k upravení stávajícího systému eh, pladeb a náhrad členských států. To by byl zcela jistě velmi důležitý krok směrem do budoucna. Jsou zde možnosti, které ovšem naznačují prostor pro kompromis. Otázkou také zůstává, co ve skutečnosti vlastní zdroje budou znamenat pro rozpočet. Kompromis bude tedy více na teoretické než na praktické úrovni. Já totiž nemám žádný koncenzus, který by pod, pos- podporoval konkrétní variantu. Obecně mám podporu parlamentu v tom, že se máme snažit v, této směru, v tomto směru udělat eh, pokrok. Vyjednáváme také v oblasti výdajů, pokud jde ale o příjmy, jsme čistě v rukou rady. Jestliže oni nebudou chtít o těchto věcech diskutovat, můžeme udělat sice politické stanovisko tím, že budeme mít 500 hlasů pro v plenárním zasedání, ale musíme si uvědomit politický kontext a také do jaké míry zde máme možnost věci ovlivnit. Chtěl bych tedy poděkovat všem za komentáře a připomínky. Nyní je na mě a na sekretariátu, abychom zapracovali a vypracovali, eh, vypracovali pozměňovací návrhy. Já jsem již prošvihnul letadlo ve 12.00, takže se můžeme do práce pustit i hned. Tím dochází ke zrychlení naší práce a já bych také chtěla poprosit koordinátory, aby intenzivně začali okamžitě pracovat s panem zpravodajem. Pokud jde o diskuzi s radou o možnostech změny systému vlastních zdrojů, já nejsem zase tak pesimistická. Máme prohlášení komise, které říká, že v legislativním návrhu na konci června nebo na začátku července navrhne tedy komise konkrétní změny e, systému vlastních zdrojů. Nejpozději tehdy bude muset rada se touto problematikou zabývat. Pokud je o finanční výhledy, tak tím se zabýváme jako instituce, tedy parlament. To znamená, že v tomto kontextu bude muset rada s parlamentem také mluvit o otázce vlastních zdrojů. My na tom přinejmenším budeme trvat. Celá řada politických skupin toto považuje za důležité téma a shodneme se také na tom, že nechceme žádnou revoluci od 1.1.2014, ale chceme udělat první krok směrem k evolučnímu vývoji. To je cíl, který bychom si určitě měli stanovit. Jestliže k tomuto již nejsou žádné další připomínky, potom mám ještě několik ohláš- prohlášení nebo sdělení. Každopádně děkuji vám všem za to, že jste sem přišli. Náš eh, výbor byl v webovém eh, vysílání Máme nyní také stanoviska od eh, výboru pro životní prostředí, kulturního výboru a výbor pro zemědělství. Salvador i já jsme se účastnili jednání výboru pro kontrolu rozpočtu a výboru pro eh, rozvojovou pomoc. Chtěla bych vám říci, že příští jednání našeho výboru se koná 9. května. Budeme mít ovšem pouze 1,5 hodiny. Budeme tedy jednat velmi intenzivně a soustředěně a budeme se zabývat administrativou. To je důležité. Řekněte to tedy prosím všem ostatním, nebudeme hovořit o ničem jiném. Jediné téma bude administrativa. Budeme mít 90 minut ve Štrasburku to není příliš mnoho času, ale musíme o těchto věcech prostě mluvit. Doufám také, že pan zpravodaj přijde s, poměrně brzy s prvními kompromisními pozměňovacími návrhy nebo se skupinami návrhů, které by mohly být schrnuty do kompromisu. To by nám snad mohlo umožnit, že koordinátoři a stínoví zpravodajové již příští týden budou v rámci vlastních skupin o těchto věcech moci diskutovat. Děkuji tedy všem přítomným, všem, co vytrvali až do konce. Přeji vám také hezký zbytek týdne.